Zápis a přijaté texty ze 14. dubna jsou k dispozici, jsou proti ním námitky? Námitky proti zápisu se zasedání 14. dubna. Proti tomuto zápisu námitky tedy nejsou, protokol považujeme tímto za schválený. Posléze, když budeme když už bude u konce tento, tato vstupní část zahájení